Bohužel vám musím oznámit, že náš bývalý poslanec Jan Paisley zemřel minulý pátek ve věku 88 let. Od roku 1979 zde působil po 25 let a byl premiérem v Severním Irsku. Dámy a pánové, rád bych vás informoval, že mě kontaktovalo vícero kolegů a informovalo o tom, že opět přichází dramatické zprávy týkající se neštěstí z uprchlíky u libijského pobřeží. Je na 250 uprchlíků, kteří prý přišli o život. 36 se možná podaří zachránit, ale možná bude 250 obětí. U Malty došlo k tragédii, níž možná došlo k umrtí 500 osob. Sděluji to zde proto, že je, dámy a pánové, naším morálním úkolem udělat vše proto, abychom zabraňovali vzniku takovýchto humanitárních katastrof, které si jistě nesmíme dovolit. Dámy a pánové, minulý týden jsem vám oznámil a rád bych to dnes zopakoval, že zítra krátce před hlasování bude takzvané snímkování 360 stupňů. Ne, nebude to zítra, bude to ve středu před hlasováním. Jsou zde v místnosti kamery a budou všichni přítomní v sále, budou nasnímáni na kameru, která se otočí o 360 stupňů. Prosím vás, abyste se všichni dostavili, protože mnoho lidí využívá nová technická zařízení, moderní technologie, můžou se potom podívat, kde vy jako poslanec a poslankyně sedíte v plénu, mohou vás nalézt a naši návštěvníci, kteří e, přijdou do návštěvnického centra Evropského parlamentu, potom mohou dohledat své poslance. Pan kolega mě právě upozorňuje, že pokud se chcete nalíčit na to snímkování, také můžete. Děkuji vám, pane kolego, za toto upozornění. Takže děkuji vám, dámy a pánové. Ve středu ve 12.00 snímkování 360 stupňů. Zápis a přijaté dokumenty ze 17. července jsou k dispozici. Máte někdo nějaké námitky? Není tomu tak. Tímto je tedy zápis schválen. Dámy a pánové, Mám zde celou řadu oznámení. Eh, příslušné španělské orgány